Nach der gemeinsamen Sitzung mit dem Haushaltsausschuss, mit dem eh, Vážení kolegové, budeme pokračovat. Eh, dostáváme se ke čtvrtému bodu jednání. Eh, zvláštní zpráva účetního dvora týkající se subsaharské Afriky. Je to důležitá zpráva pro účetní dvůr. Já vítám paní Lamar, která byla s námi ve Washingtonu. A mm, máme, my máme společné poznatky, musíme eh, vyvíjet větší úsilí než do posud. Spravodajka eh, je paní Štas a paní Lmas, máte slovo, prosím. Paní předsedkyně, eh, dámy a pánové, pane zpravodaji, za prvé chci poděkovat za tuto možnost zde prezentovat tuto zprávu. Tato zpráva eh, se zabývá tím, jak se používá rozpočtová podpora pro mobilizaci vnitrostátních příjmů do rozpočtu v subsaharské Africe, protože my jsme audit omezili na tuto zónu. Důvody, proč jsme provedli tento audit, v podstatě jsou tři. Za prvé, eh, rozpočtová podpora je velká, představuje asi 20 rozvojových eh, prostředků, to znamená za poslední tři roky 5 miliard euro. A z těch 5 miliard 1,7 se týkalo právě subsaharské Afriky. Takže my jsme si proto zvolili devět zemí, které mají nízké příjmy do rozpočtu a průměrné příjmy. Druhý důvod, tato rozpočtová podpora je forma spolupráce zvláštního charakteru, protože znamená, že se převádí prostředky mm, do, eh, eh, eh, do rozpočtu těchto zemí s výhradou, že musí ty státy respektovat určité podmínky. Třetí důvod je tato otázka mobilizace vnitrostátních prostředků. To je otázka, které Eh, rou již známe a zabýváme se jí několik let, ale čím dál více a více konference v Addis Abebě v roce 2015 právě i zúraznila, že je třeba se zabývat financováním spolupráce z několika důvodů, poněvadž samozřejmě to je velký stroj do jejich státních rozpočtů a jednak i proto, eh, protože jde o to jak potom se používají tyto prostředky, protože často samozřejmě tam jsou různé pokusy a e, jak i do toho vstupují podniky. Takže to je velké téma pro naši strategii rozvojového financování. Naše zpráva e, v podstatě spočívá ve třech sděleních. První sdělení se týká hodnocení komise Eh, této situace v partnerských zemích. Komise zrevidovala tyto nástroje rozpočtové podpory, eh, které aplikujeme od roku 2013, a, eh, aby zjistila, jak zlepšit požadavky a nároky. Je to nedávná revize sice, ale umožnila nám zjistit i, jak se aplikuje a vidíme to, viděli jsme to, paní předsedkyně Světová banka, se kterou jsme se sešli a děkuji, že jste mě přizvali na eh, tuto cestu a Světová banka nám jasně řekla, že v oblasti rozvoje a komise to také ví, zásadní etapa je právě ta diagnóza a identifikace potřeb dotčených států, což umožní potom vytvořit eh, rozvojové palány podle potřeb dané země. Skonstatovali jsme, že toto hodnocení, které provedla komise, nepokrývalo veškeré aspekty které jsou i dost podstatné, jako eh, ty poměrové ukazatele jsou dost sumární, hodně se tam používá eh, poměrový ukazatel HDP a podobně, ale nereflektuje to potenciál a realitu často. Je třeba si tedy položit otázku, jak rozdělit ty fiskální a nefiskální příjmy. Je třeba si položit otázku, jaká je kvalita vymáhání daní, tedy fiskálních příjmů, což je otázka administrativních kapacit těchto zemí. A je třeba si i položit otázku, jak je to ze zdroji z přírodních zdrojů, tedy z, z příjmu, jak je to s příjmy z přírodních zdrojů a jak je to s daňovými výjimkami, osvobozeními. A zde je velký ukazatel, to jsou daňové podvody. To je takový podstatný ukazatel, to znamená, jak země je schopná využít fiskální potenciál, to znamená eh, využít eh, ty, eh, ty, ten potenciál příjmu. My jsme dospěli závěru, že hodnocení komise neobsahalo veškeré informace, které jsou dost užitečné a tady je třeba udělat pokrok. A naše druhé sdělení se týká rozpočtové podpory jako takové a jejich komponent, protože samozřejmě tady jsou stanoveny určité podmínky, které třeba služit. První komponent a to je efektivita těchto podmínek, které podmiňují poskytování této pomoci. Potom je to politický dialog a třetí je posílení kapacit. Pokud jde o ty podmínky, zaprvé ty jsou stanoveny v té smlouvě o rozpočtové podpoře a to umožňuje komisi eh, právě propojit, pro, navázat tuto eh, pomoc, eh, tranše té pomoci na to, že budou splněny tyto podmínky, takže to je taková to je ta efektivní stránka tohoto nástroje. Komise sice stanovila tyto podmínky, ale tyto podmínky nejsou stanoveny ve všech případech a ne vždycky na tom správném místě. Dospěli jsme k závěru, že se používají pouze v pěti smlouvách a mm, mm, potom mm, často jde o konsolidaci, podmínky konsolidace, které se vztahují na ty nejvíce slabé země. Takže tady je otázka, jak je to s dohledem nad řádnou zprávou věcí veřejných v těchto zemích a zdali ty země plní podmínky a zdali ty země vůbec jsou schopny je splnit. Je to třeba pomoc Nigeru tady. Zde eh, i Eh, zde eh, to je podmíněno revizí kodexu Západoafrické unie, takže eh, to je ta podmínka. Potom druhá komponenta je otázka politického dialogu s těmito partnerskými státy. To je velice důležitá podmínka, která znamená zmobilizovat naše delegace komise tam. A zde my jsme, musím říci, já kvituji s potěšením naši spolupráci se diplomatickou službou. Toto je zásadní, protože je třeba umět udělat předběžnou diagnózu a předem identifikovat ty slabiny, ty věci, které je třeba sledovat, monitorovat a vytvořit takový harmonogram reform a strategie a opatření. V této oblasti jsme také zjistili určité slabiny, takže to je oblast, kterou je třeba zlepšit s tím, že komise a e, zahraniční, tedy služba pro vnější činnost má tyto možnosti. Za třetí posílení administrativních kapacit. Samozřejmě nelze hovořit o mobilizaci vnitrostátních zdrojů bez toho, aniž bychom hovořili o fiskální, o daňové správě, aniž bychom hovořili o kontrolních činnostech. A takže to všechno je zásadní pro to, aby ta, schop, ta země byla schopna vůbec mobilizovat fiskální potenciál a další zdroje jiné než daňové a my pouze v jedné té smlouvě jsme shledali eh, takovou analýzu, konkrétní specifickou analýzu eh, posílení těchto kapacit a to představilo pouze 0,2 eh, celkové hodnoty zkoumané smlouvy, takže to je třeba ještě zlepšit a je třeba Eh, apelovat na to, že tyto země musí zlepšit eh, svou kapacitu státní zprávy. A třetí se týká efektivity této pomoci. To je oblast eh, sama o sobě. Efektivita se těžko zde vyhodnocuje a těžko se vytvoří přímý vztah mezi rozpočtovou podporou a pokrokem, který lze zaznamenat při mobilizaci přírodních zdrojů, takže mobilizace zdrojů, to je pouze část rozpočtové podpory, to víme. A také se nám zdá jak užitečné, aby v této oblasti komise použila ukazatele nebo příslušné údaje pro to, aby vyhodnotila, do jaké míry rozpočtová podpora přispěla k mobilizaci vnitrostátních zdrojů. Víme, že tady ta kauzalita se těžko prokazuje, nicméně je třeba si položit otázku a snažit se nalézt způsob, jak na tuto otázku odpovědět. Je třeba tedy mít nástroje pro sběr dat. To je podle nás velice významné. Na základě těchto poznámek tak my jsme vytvořili, sformulovali určité, určitá doporučení, jak bývá obvyklé, a tato doporučení jsou přímo propojena s naším konstatováním. E, takto do, doporučení e, e, spadají do kompetence komise a služby pro vnější činnost, takže jsou dosažitelné a komise všechna akceptovala. Já chci zdůraznit, že tato zpráva zdůrazňuje slabé stránky a pokrok, kterého třeba ještě dosáhnout, je v tomto procesu, který již komise zahájila. A je třeba tedy, aby ten proces pokračoval, vyvíjel se, protože máme zde příklady dalších mezinárodních organizací, které nám dávají e, takový návod, jak e, zlepšit e, ten způsob, jak zmobilizovat vnitrostátní zdroje. Naše zpráva zdůrazňuje body, kde je třeba udělat ještě pokrok, kde to je realizovatelné za podmínek normální činnosti, normální aktivity, abychom zvýšili efektivitu ta se musí hodně zvýšit v této oblasti. A závěrem, všichni jsme si vědomi té otázky, mm, této otázky, tato otázka vnitrostátních zdrojů je citlivá, politická i celosvětová, globální, protože jde i o otázku etablování podniků a využívání přírodních zdrojů v těchto státech. Víme, že jsou to země, které jsou na cestě k demokracii a že mm, mm, že tedy eh, eh, součást, součást finanční demokracie je to eh, tedy, že všichni se dohodnou na tom, že se budou platit daně. Na tom přece o to se opírají naše demokracie. A proto je třeba vzdělat lidi, kontrolní, kontrolory, státní zprávu a prostě tady jde o řádnou zprávu financí a demokracie jako takové v globalizovaném světě. Samozřejmě tyto země Eh, se neomezují pouze na teritorium vymezené hranicemi, ale eh, jsou vystaveny mezinárodním problémům. Závěrem bych chtěla poděkovat komisi a Evropské službě pro vnější činnost. Děkuji za jejich součinnost. Eh, skutečně jsme pracovali ve shodě a především chci poděkovat zpravodaji panu Stásovi a jeho týmu za vynikající zprávu a zcela souhlasíme s jeho závěry. A také děkuji i za eh, to rezime, které zveřejnili v den, kdy byla vydána tato zpráva a já případně odpovím na vaše otázky, pokud nějaké budou a děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za velice zajímavou zprávu a teď má slovo Barčtas, náš zpravodaj. Děkuji, paní předsedající. Nejprve chci poděkovat kolegyni za tento příspěvek. Overmaken aan de rekenkamer heel speciaal. Skutečně to uh, hodně přispělo tomu procesu. Uh, chci poděkovat účetnímu dvoru, především paní Lamarka a celý uh, jej, celému jejímu týmu. Můžete si to přečíst v mém pracovním dokumentu. Já jsem pro. Uh, doporučení, které mají zlepšit stávající systém. Věřím, že předmět této zprávy je samozřejmě nutný, mm, zásadně důležitý. Maní Mark to jasně vysvětlila, proč fiskální eh, příjmy eh, jsou tak důležité Eh, je demokracii, já skutečně musím se k tomuto připojit, fiskální nebo nefiskální zdroje příjmu státu, to jsou také zásadní prvky pro udržitelný rozvoj dané země. Eh, státy tedy subsaharské. Je třeba zlepšit mobilizaci národních příjmů. Jedna z velkých eh, výzev a jejich pět je mm, se odráží eh, v nové strategii komise eh, v roku 2012. Já jsem pro mm, doporučení a je rychle schrnu především posílit eh, hodnocení mobilizace národních zdrojů a hodnocení rizik, věřit rozpočtové politiky a Eh, řízení těchto zdrojů, mm, boj proti prevenci podvodům, popsílit mobilizaci národních zdrojů, především eh, vlastních podmínek plateb. To je otázka eh, dobré zprávy a mm, je třeba se zaměřit na tři doporučení. Zhodnotit využívání rozpočtové podpory, Eh, je nutné dbát na to, aby byly dobré informace o číslech, o typech eh, smluv, o jejich hodnotách a jaká je mobilizace národních strojů. Eh, často ty okolnosti, za kterých pracujeme, jsou obtížné, to je evidentní, na to ne, nesmíme zapomenout. To evidentně souvisí s historií, s politickou situací těch zemí, kde se vyvíjí tyto projekty, které jsou předmětem současné zprávy, jaké jsou okolnosti, ehm, kdy spolupráce s místními orgány není vždy snadná. Co je všem nutné očekávat od Evropské unie, je vytvoření strategie, která umožní ehm, eh, jasnější dialog eh, o politikách, které jsou na seznamu priorit. To umožní především eh, dobré vyučtování eh, eh, kontraktů, především pro ty budoucí, to pomáhá vzájemnému dialogu. Je nutné dbát na to, aby existoval stálý rámec, z kterého můžeme definovat naše očekávání, to pak usnadní a ex post hodnocení. Dále využívat eh, rozpočtovou kapacitu. Je pravdou, že často v partnerských zemích bychom si přáli, aby podpora byla eh, významnější, abychom plně využívali eh, potenciál. Podle mě je cílem vytvořit vazby jednak mezi rozpočtovou podporou a konkrétními projekty terénu především v oblasti mobilizace eh, příjmů a zdrojů. Dále je třeba eh, mm, posuzovat eh, to, co jde na rozpočtovou podporu, což je poměrně kritické. Já se pamatuju na zprávu pana Pingsna, který vypracoval na této problematice nějakou dobu a já si myslím, že další doporučení účetního dvora, které jsou v tomto dokumentu, jdou stejným směrem. Jako ta doporučení, která jsou zde. Některá doporučení ehm, se zabývají budoucností a ehm, umožňují vyvození jasných závěrů z činnosti rozpočtové podpory a Mm, zda tyto aktivity vedly k pokroku, k skutečné mobilizaci národních příjmů. Já jsem velice rád, že paní Lamark ve svém příspěvku zdůraznila eh, to, že komise a externí služba reagovaly pozitivně na tato doporučení, což ukazuje, že tento audit byl nutný. Já e, se chci omluvit, protože já jsem dostal e-mail, který dostal Filipa, padla otázka, zda je možné se zamyslet také nad komentářem komise. Já jsem bohužel nebyl v Bruselu, nebyl jsem na příjmu, nebylo možno se sejít, takže jsem nemohl eh, reagovat na váš požadavek. Já mám ale konkrétní otázku na komisi. Především před nějakou dobou jsem ve zvláštní zprávě účetního dvora četl velmi zajímavou zprávu. Komise ehm, ehm, podpora projektů v zemích s nízkými příjmy a středními příjmy v subsaharské Africe, to je poměrně ehm, silné tvrzení zde v této zprávě, jak komise se bude muset vrátit k eh, pod, rozpočtové podpoře eh, pro posílení své schopnosti mm, hodnocení. Dále v méně vyspělých zemích eh, tam je cílem bojovat proti bídě a zlepšit obecně zprávu země. Paní Lamarck se odvolávala na to, že tyto příjmy nejsou jenom fiskální, Eh, představují určité bohatství a často nejsou předmětem hodnocení komise, takže tyto příjmy, které nejsou původně fiskální, tak proč nejsou v rámci vašeho hodnocení? Je komise připravena eh, to zohlednit do budoucna? Další otázka. My víme, že jsou um, dohody o volném obchodu nebo Mm, například tyto eh, smlouvy nebo dohody ehm, ovlivňují příjmy, národní příjmy stát, například z cel. Zohlednila komise eh, dopad těchto dohod o volném východu ve svých kalkulacích? Pokud ano, tak jaký je výsledek těchto kalkulací? Pokud tomu tak není, bylo by možné to zohlednit v budoucnu? Mohla, mm, může nám komise potom prezentovat výsledek této analýzy ve své příští zprávě? A poslední otázka. My všichni víme, že zelená politika je důležitá. Mm, v celé řadě zpráv byl CAP 21, eh, pařížská dohoda o klimatu, která nám kládá celou řadu úkolů a které platí i pro tyto méně rozvinuté země po roce 2020. V budoucnu tedy, jak budeme schopni používat tuto rozpočtovou podporu pro mobilizaci národních příjmů v těchto zemích vzhledem k e, možnosti splnit sliby k, e, dané v rámci boje proti klimatickým změnám. Jak tedy posílit tento aspekt a jak zajistit, aby byly zmatatelné výsledky v oblasti eh, klimatických změn. To je můj poslední komentář. Eh, paní předsedkyně, já samozřejmě se těším na příspěvky svých kolegů i na odpověď komise. Děkuji, pane Stási. Už to není paní předsedkyně, Jsem rád, že jste si povšiml toho rozdílu. Pane Stasi, vy jste položil řadu otázek komisi, možná, že by komise teď mohla odpovědět a potom dám slovo dalším poslancům. Takže paní Vile, Stevko je zástupkyně vedoucí to oddělení. Odpovězte prosím na otázky pana Stase. Dobrý den, Erika Šensen, jsem vedoucí jednotky a e, můj zástupce e, sledoval vývoj tohoto auditu. Já mám na starosti rozpočtovou odporu a veřejné finance a mobilizaci e, vnitrostátních zdrojů. A nejprve chci poděkovat účetnímu dvoru za tento audit, který skutečně poukazuje na významnou věc, na významné téma, a kde ta diskuze teď se dost rozrostla, protože i byla přijata ta agenda, jak v Addis Abebe, jak přijala, jak eh, v roce v červenci 2015, takže je to nová, nová věc a je to téma, o kterém čím dál více se hovoří právě i mm, když diskutujeme o politikách, eh, o rozvojové politice obecně a konkrétně, když diskutujeme o makroekonomické pomoci o vnitrostátních financích a podpoře rozpočtu. V tomto rámci máme za to, že tato zpráva účetního dvora, kde skutečně mm, ta spolupráce byla vynikající. To nám pomůže e, rozpracovat toto téma, které je zásadní pro to, abychom zajistili udržitelný rozvoj e, zemí subsaharské Afriky, tedy konkrétně. A teď během diskuzí eh, eh, jsme především měli dost problém s timingem auditu, protože byl zahájen dost brzy po té, co komise začala přijímat specifické politiky v této oblasti. Staff Working Document mám na mysli, nevím, jak se to řekne francouzsky, tedy pracovní dokument, který se nazývá eh, collect them, spend better. Takže my jsme zahájili tuto politiku na léta 2015-16 a to je v podstatě výraz toho, jak si představujeme finanční řízení, tak aby agenda ADIS byla součástí naší práce, kterou děláme s rozvojovými zeměmi. A v tomto kontextu tedy byl zahájen tento audit podle nás dost brzy, takže jsme neměli dostatečný časový odstup, abychom mohli vyhodnotit realizaci těchto politik. A e, vzorek zemí byl omezený. Velký počet zemí, které Eh, eh, který se dotýkal, no, jsou země v krizi, slabé země v krize eboli v Sierra Leone například, nebo politická krize ve Středoafrické republice. Takže eh, jsou to situace, kde asi je těžké vést strukturovaný pravidelný dialog, ale já myslím, že účetní dvor ví, jaké jsou problémy spolupráce v takovémto prostředí a naše delegace tedy pořád fungují, jsou otevřené, my neustále tyto země podporujeme tak, aby tyto země byly schopny čelit těmto komplikovaným situacím, aby vůbec mohly jejich instituce přežívat. A další aspekt, který bych chtěla zdůraznit, to jsou ty částky, které zde se uvádí. Paní Lamarka to připomněla v úvodu. Nejprve Musím říci, že nejde o, nelze říci, že veškerá rozpočtová podpora musí sloužit k mobilizaci vnitrostátních příjmů. Ne, tady jde o to, abychom díky těmto, této pomoci mohli realizovat eh, veřejné politiky prostřednictvím vlád, ať jsou to rozvojové politiky obecně nebo sektorové politiky v oblasti rozpočtové sektorové pomoci, kterou mm, poskytujeme e, v rámci smluv, které se týkají jednotlivých reform. Máme dvě formy obecné podpory. Za prvé good governance, řádná zpráva věcí veřejných, to podporujeme, to se kontrolovalo a potom také mm, jsou to ty smlouvy konkrétně určené zemím e, v zemích, které jsou velice slabé Eh, tedy State Building Contract se to nazývá, to jsou smlouvy o budování jejich státu. Podporujeme i globální strategie rozvoje, které eh, eh, mají tyto partnerské země a zde s, nimi, s těmito zeměmi vedeme dialog. A v tom je další téma re, mobilizace vnitrostátních zdrojů a to řešíme intenzivně s těmito zeměmi. A e, e, zpráva účetního dvora nám pomohla posílit i tento aspekt našeho dialogu s těmito zeměmi. Jak řekla paní Lamarck, je to téma politicky velice citlivé a je těžké hovořit s ministrem financí a říct mu, že by měl více tlačit na výběr daní. Je to dost těžké. A e, asi Eh, eh, eh, je to možná těžší, než mu říci, že by měl revidovat způsob, jak se realizují výdaje z rozpočtu. Je to tady politicky citlivé. Komunikace. A k těm číslům bych řekla, že nejde o to říci, že 5 miliard euro bylo vynaloženo jak tady čteme, 1,7 na subsaharskou Afriku, jak se četlo v, v tiskovém komuniké. Ano, to by nikomu neposloužilo, kdyby to lidé tak chápali, že těch 7 miliard snad bylo promrháno a špatně použito. Také i jsme e, diskutovali s radou, máme zde závěry rady, eh, které v podstatě Eh, reflektují vše, co jsme si tady řekli. Závěry rady berou do úvahy i to, co komise a zahraniční služba používali jako argumentaci, především pokud jde o timing na časování tohoto auditu. Ano, myslím si, že je třeba uznat, a účetní dvor to uznává, že to je probíhající činnost, eh, která ještě neskončila. A pan Stas zde i zdůraznil body, které skutečně i podle nás jsou zásadní. Pracujeme v mezinárodním kontextu, kde mezinárodní společenství se mobilizuje a organizuje se, aby řešilo tyto problémy a lépe se koordinuje. Pracujeme s OECD například. Eh, předeba v oblasti sběru statistik, tak abychom měli lepší statistický, eh, statistickou základnu. Ono je těžké tam schromažďovat eh, spolehlivé statistiky. Pracujeme s měnovým fondem a to především prostřednictvím hm, dvou nástrojů. Je to nástroj TADAT, to je nový nástroj pro diagnózu státní zprávy, finanční zprávy, potom pracujeme s PEFA, což je Eh, řízení veřejných financí, a eh, který obsahuje ukazatele o mobilizaci eh, příjmu do rozpočtu v těchto států a pracujeme především na lepší diagnóze daňové zprávy v těchto zemích. A pracujeme tedy s Mezinárodním měnovým fondem v tomto a také pracujeme s měnovým fondem v oblasti svěřeneckého fondu. Jde o Revenue Mobilization Trust Fund a měnový fond má další nástroj pro to, jak mobilizovat vnitrostátní příjmy do rozpočtu a e, to se teď aplikuje v řadě zemí a tady Měnovému fondu pomáháme i prostřednictvím našich delegací v jednotlivých těchto státech. Také samozřejmě spolupracujeme s Mezinárodní bankou, ale tady asi nebudu to příliš protahovat. Potom jsou zde platformy. Máme zde mezinárodní platformu pro daně ta se pravidelně schází. V květnu v Londýně, mm, tam se aktivně angažujeme a tato platforma e, schromáždila nejvýznamnější mezinárodní partnery, mezinárodní instituce, některé bilaterální, jako Britové, Francouzi, Japonci, Kanaďané, Američané a tak dále. Mezinárodní společenství eh, tedy mm, řeší tyto otázky a to je dost pozbudivý signál. To zcela podporujeme, jsme tam aktivní. Jsme tedy v těchto platformách aktivní. A možná ještě konkrétněji teď k vašim otázkám. Pokusím se na ně odpovědět a navázat na diskuzi detailněji, odděleně potom možná, ale mm, kapacity eh, hodnotící kapacity, jak jsme schopni vyhodnocovat eh, rozpočtovou pomoc, podporu. Takže my vycházíme z metodiky OECD, což je globální metodika, která je dost robustní, solidní a Eh, tu používáme pro vyhodnocování dopadů kolektivní rozpočtové podpory. Zde eh, eh, komise není jediná, která poskytuje tuto pomoc. Především ve velkých krizích do toho vstupují ostatní. Takže ta, to hodnocení nám ukazuje, že rozpočtová podpora má pozitivní dopad na tyto státy a to i Eh, vyplývá z těchto vyhodnocení. My máme závěry, takže můžete se s nimi seznámit. Konkrétně nyní vyhodnotit dopad na mobilizaci vnitrostátních zdrojů do rozpočtu. Hmm, to je práce, hmm, která ještě eh, nás čeká a budeme na tom pracovat spolu s kolegy, kterých se to týká, kteří provádějí hodnocení. Eh, statistiky. Tady jde o to získat statistiky, jak jste i zdůraznila vy, někdy to není zcela evidentní, tedy ten kauzální vztah mezi eh, finanční podporou a rozhodnutími, která se eh, dotýkají národní suverenity, která tedy náleží těm jednotlivým státům. Nyní ty aspekty volného obchodu. Tady nebudu hovořit o detailně hm, vyhodnocování těch částek. No to je těžké vyhodnotit, ale co děláme je, že pomáháme, paní Vela, prosím, máme tady ještě další důležitý bod, hm, takže prosím, eh, možná rychle byste mohla zareagovat na otázky pana Stase. Ano, Jenom závěrem. Pokud jde o dohody volného obchodu, tady máme technickou pomoc, kterou používáme pro e, fiskální transformace, protože tady je problém s příjmy do rozpočtu, takže je třeba pomoci jim v, tom, v té fiskální transformaci, aby byli schopni mobilizovat vlastní zdroje, které se týkají i pařížské dohody. A zde budu velice ráda s vámi dále jednat o tomto. A teď ke zprávě a k těm částkám, jenom závěrem. My jsme na žádost členských států a na žádost parlamentu a účetního dvora jsme vytvořili detailní zprávu o veškeré eh, této pomoci, eh, kterou poskytujeme a tato zpráva byla postoupena eh, účetnímu dvoru i parlamentu a ráda vám také předložím i výtisk a tam naleznete veškerá čísla, všechno vyčísleno podle jednotlivých zemích, podle jednotlivých smluv, které s nimi máme a podle jednotlivých výsledků, které jsme obdrželi, získali díky této rozvojové pomoci. Okay, uh, děkuji, děkuji. Omlouvám se, že jsem na vás tak spěchal, ale máme ještě důležitý bod na pořadu jednání. Dva poslanci se hlásí o slovo, nejprve paní Ayala Sen. Děkuji, já hovořím za eh, paní Hoffman, která má eh, eh, je, je, někde jinou schůzku, takže bych chtěla zareagovat na tyto body. Za prvé, chci poděkovat, no, chce poděkovat a souhlasí se gro závěru zpravodaje a mm, má to svůj smysl, je to smysluplné a jsou velice dobře konkrétní a i reagují na doporučení účetního dvora obecně řečeno a zdůrazňuje používání nástrojů jako eh, eh, eh, nástroje fiskální pomoci, to jsou nástroje, které by komise měla používat, aby zlepšila dopad, efektivitu této rozpočtové podpory a to především, aby se tím mobilizovaly vnitrostátní příjmy do rozpočtu těchto zemích. A také i podporujeme vše, co se týká nutnosti preventivně Eh, eh, identifikovat veškeré rizikové faktory, eh, tedy jako riziko korupce například. A podle nás to je důležité potom pro veřejné mínění přeci. A když se poskytuje taková ta rozpočtová podpora, aby náhodou tady nevzniklo takové riziko v určitých zemích. A také zdá se, že Mm, jak říká zpravodaj, to je všechno eh, naše politika eh, kontinuálního dialogu s těmito zeměmi i prostřednictvím takzvaných focal points. A to všechno určitě může vést k zajímavým výsledkům. A já bych za sebe doplnila, že mně se zdá zcela adekvátní a relevantní eh, a samozřejmě to ještě k jednání, ještě tedy otázka monitoringu fiskálních příjmů, otázka vyhodnocování rizik a smluv o volném obchodu s těmito zeměmi. A ještě, co zde chybí, podle mě, to je eh, přímo eh, tedy eh, ze účetní dvůr mm, by měl konkrétně identifikovat eh, fiskální strukturu a všechny ty důsledky rozpočtové podpory. A je třeba, aby využíval, aby mm, eh, eh, zde jaksi mm, existovala větší zodpovědnost za ty výsledky v těchto zemích. A já si kladu otázku tedy, Eh, v této eh, rozpočtové fiskální struktuře země s průměrným příjmem, no tak eh, často v podstatě my poskytujeme 20% jejich příjmu a potom tady problém je to, že mm, často jak si ta činnost je taková spíš neformální, tam třeba ty struktury daňové mm, jsou takové spíš neformální, a, ale ono je to těžké, když ta ekonomika je tam pouze taková ta základní a potom je to otázka, jak uvalovat daně těm podmín, eh, podnikům, když jich tam moc není, jak řekl pan Stás. Ano, eh, nebo jsou tam ale těžební podniky, které tam fungují a které tam působí, takže na té třeba eh, se zaměřit a požadovat od nich aby přispívali na daních. A já si kladu otázku. Teď mm, země jako ano, a teď samozřejmě eh, je to i otázka třeba Spojených států, nevím, jak to tam teď bude se stávající eh, administrativou, tedy vyžadovat, aby země, aby tedy podniky, jejich společnosti, které tam třeba těží, využívají ty, finanč, ty přírodní zdroje, aby tam platili daně. Je třeba se na to tady podívat realistické, vytvořit tam nějakou strukturu výběru daní. A samozřejmě, samozřejmě od občanů, ale já myslím, že tady ještě eh, je čeká dlouhá cesta jak řekla komise, i když jsme na dobré cestě, dobře, ale na druhé straně jde spíše o to, aby platili daně podniky, které tam fungují a ty, které tam tedy podnikají. Teď jde o to, jak to zajistit. Thank you. Uh, next speaker is... Dále pan, <clears throat> se hlásí o slovo paní Schmidt. Bohužel bez mikrofonu. Já nejsem žádnou přítelkyní podpor v rozpočtu, když neustále v rozpočtu, eh, v parlamentu slyším, že ty peníze nejsou dohledatelné a to, čeho se mělo dosáhnout, toho se dosáhnout nepodařilo. A teď, když se podíváme výslovně na země subsaharské eh, Afriky, kde zuří války a lidé jsou sužováni nemocemi, tam to mají lidé opravdu velice těžké, tak eh, opravdu nerada slyším, že eh, Evropský účetní dvůr eh, vypracuje zprávu, komise mu poděkuje, zprávu pochválí, paní Lemark řekne, že je všechno výborné, že komise souhlasí se vším, co jsme tady napsali. Samozřejmě, že komise dává účetnímu dvoru zapravdu, ale také ne vždy. Tady by bylo dobré se opravdu zamyslet nad tím, kdy se podaří dosáhnout nějakého zlepšení. Buď se musíme rozhodnout, že tato podpora rozpočtu funguje, anebo ne. A pak, když eh, tedy eh, nefunguje, tak je potřeba vyzkoušet jiný systém. Já už jsem dlouhodobou kritičkou tohoto systému a když jste řekli, jak se to ty peníze vlastně použijí Eh, že to v těch eh, zemích vlastně je těžké se dozvědět, tak vlastně přece hovoříme o penězích daňových poplatníků. A u nás doma musíme prokázat každý cent velice podrobně. Já mám pochopení pro tíživé situace v některých zemích, mám veliké pochopení proto, že samozřejmě musíme poskytovat rozvojovou pomoc, že ji máme poskytovat, ale Měla by to být pomoc k tomu, aby si toto země pomohly sami a musíme tento cíl mít vždy na paměti a snažit se skutečně o to, aby tyto země se nespolehly jenom na nás s výmluvami, že e, se snaží e, o zlepšení a my tady vypracujeme zprávy a tak dále. Všechny organizace jistě Eh, fungují a pracují optimisticky, ale myslím, že bychom měli se odklonit od systému, který už celá léta je kritizován a je velice jasné, že ten systém nefunguje, je potřeba jej ukončit. Eh, a teď mám konkrétní tři otázky. Proč komise vlastně nemá hodnocení celkových nákladů a potenciálních Eh, tedy dopadů eh, to, těch eh, dohod o volném obchodu nebo, nebo prominutí cel a proč neexistuje nějaká analýza provedená komisí, co se týče budování kapacit a za třetí, proč komise vyplácí peníze i přesto, že ty podmínky pro vyplácení těch peněz nejsou plněny a potom ještě kdy se lze dočkat toho, že komise vypracuje nějakou strategii pro politický dialog. Protože my ty konkrétní specifické problémy známe, my víme, jak to vypadá eh, v rozvojových zemích. Každá ta zpráva, ať už je to zvláštní zpráva nebo eh, regulární zpráva, se to téma vždy opakuje. Bylo by dobré, aby komise se eh, konečně zastavila a aby skutečně tedy eh, ten eh, systém napravila po tolika letech. Děkuji. Pan Zeller sice se eh, přihlásil pozdě a jistě bude tady stručný. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se chci skutečně připojit k tomu, co řekla paní Klaudia Schmidt. My jsme navštívili několik těchto zemích, viděl jsem tam, jak to tam vypadá finančně v těch finančních vlastně systémech ty, je snem domnívat se, že tyto země někdy e, zavedou nějaký fungující systém výběru daní. 80 až 90 produkce hospodářství je vlastně v šedé neformální zóně, potom je těžké v takové zemi vybírat daně a ty příjmy, které tyto státy mají, a to také vyplynulo ze zprávy účetního eh, dvora, eh, to vlastně eh, ty příjmy daňové vyplývají z, příjmů těžby surovin a ty zase záleží na světových cenách, globálních zemích. Někdy jsou Eh, nízké, protože tyto země uzavřely mizerné smlouvy, eh, ze kterých mají pouze ztráty, takže ty jejich příjmy jsou opravdu nízké. Co se týče výplaty prostředků z rozvojové pomoci, tady eh, rozpočtová pomoc je nejjednodušším způsobem, jak poskytnout rozvojovou pomoc těmto zemím. Ale jestli potom tyto peníze zmizí v jejich rozpočtech a ve většině těchto států, i když třeba ne Eh, všechny tyto státy mají eh, velké, eh, velkou míru zadlužení a když potom stojí ještě před takovými výzvami, jako je boj s terorismem nebo nějaké neklid, nějaký politický neklid nebo přírodní katastrofy, jako jsme to viděli s ebolou v Sěře Leoně, tak potom vlastně veškeré ty prostředky Eh, se spotřebují na eh, jeden jediný účel. A eh, tak se tady vlastně nastaví nějaká rozpočtová pomoc pro tyto, pro tyto státy bez ohledu na detaily uzavřených smluv také, také jsme zjistili, že ty peníze se dostanou do ruky eh, těm, kdo drží v té které zemi momentálně moc. A i když eh, třeba se nemůžeme těchto nástrojů úplně vzdát, to asi nejde, přesto vidíme v těch postižených státech, především v těch zemích subsaharské Afriky, to vlastně vypadá stále hůře když je několik drobných zlepšení, ku příkladu Senegal a Rwanda, tam to budování kapacit a budování státní zprávy, tam se dostali trochu více dopředu než jiné státy, ale naše rozpočtová pomoc k rozvíjení kapacit a e, k rozvíjení státní zprávy a fungujícímu e, státnímu výběru daní, to je skutečně zůstává, to skutečně zůstává jenom snem. Děkuji za tento příspěvek. Eh, zaznělo tady několik otázek na komisi, takže možná bychom eh, se mohli tedy eh, na komisi obrátit, aby shrnula a odpověděla, prosím, maximálně dvě minuty v tom shrnujícím příspěvku. Euh, Děkuji, Pane předsedo, děkuji za ehm, vaše příspěvky a otázky. Myslím, že bude obtížné odpovědět na všechny. Co se týče účinnosti rozpočtové podpory, já chci upozornit na celou řadu hodnotících zpráv. Myslím, že um, um, se tam používaly termíny jako, že ty peníze zmizí v národním rozpočtu. Já bych to chtěla trošičku upřesnit. My jsme se angažovali v e, Mezinárodní agendě pro účinný e, efektivní rozvoj, což bylo potvrzeno v listopadu v Nairobi. E, to zavazuje všechny instituce, kteří, které poskytují rozvojovou pomoc, aby využili systémy, které jsou připojeny k národní politice, protože pomoc nemůže být efektivní, pokud nedoprovází národní politiku, která sama je považována za kredibilní a jejíž, eh, která je kontrolována mezinárodním společenstvím a dalšími. Takže my máme velmi přesná kritéria eh, pro mm, mm, udělání této rozpočtové pomoci. Ta kritéria striktně dodržujeme. Máme chybovost nula v, podle posledního auditu, takže používáme velice striktně a systematicky tato kritéria. To mohu garantovat. E, z tohoto hlediska naše efektivita souvisí nebo je spojena s e, tím, že s, e, aspoň s národní politikou, především sektorálním přístupu zdravotnictví, školství, tam sledujeme to, aby financování bylo eh, přiděleno k národnímu rozpočtu. Na to máme také kritéria, transparentnost. A eh, tady vedeme sektorální dialog o kvalitě politik, které jsou tam realizovány na národní úrovni. Eh, mm, je pravda, že marže manévrování rozpočtová je omezená především při krizích ale my neseme to riziko a musíme intervence, ale musíme měřit také riziko neintervence. To je také eh, velice důležitá debata. Já bych mohla mluvit mnohem déle. Máme rozpočtovou strategii, politický dialog, možná jenom jeden bod. Eh, eh, ten dialog probíhá v subsaharské Africe, Kotonu, to je politický dialog. A mm, sleduje tedy mm, cíle vývoje který, mm, politického dialogu, článku 8, který probíhá pravidelně. Pak máme politický dialog na všech úrovních administrativy, ať jsou to technické, ministeriální, delegacích, eh, spolupráci na místě. Využíváme všechna setkání eh, na úrovni mm, komise vysoké eh, představitelky co, na co nejvyšší úrovni. Já bych e, uzavřela tím, že vás pozvu na Evropský den rozvoje, který proběhne příští týden. My ho organizujeme s Oxfamem měnovým fondem e, o mobilizaci domácích zdrojů s paní e, eh, Gard, která tam bude, komisařkou Vestevě. A mm, Mm, s ředitelem pro Afriku mm, z Národního měnového fondu a tyto všichni pracují na tomto téma, také ředitelku Oxfam z Nizozemí. Takže to bude velice vysokoprofilový panel příští týden eh, a eh, zvu vás všechny srdečně. Děkuji. Děkuji. Paní Lamarck. Děkuji, pane předsedo. V této oblasti, jako v řadě dalších eh, rozvojových oblastí, zásadní otázky jsou odpovědnost a vůle. To ne proto, že tyto země mají slabý příjmy do rozpočtu, že eh, ta otázka mobilizace zdrojů snad eh, by nebyla relevantní, protože jsou to země bohaté, ale obyvatelstvo je chudé, jsou to země, které mají diamanty, urán a zlato a tak z tohoto pohledu Eh, používání těchto zdrojů, prostředků musí podlehat jasným pravidlům. Víte, že existuje taková iniciativa, která hovoří o transparentnosti těžebního průmyslu mm, kde eh, jde o to zlepšit těžbu těchto přírodních zdrojů. Tady bych také ocitovala nedávnou iniciativu OECD a PNUT, eh, která se týká Eh, to jsou inspektoři, eh, daňoví inspektoři bez hranic, kteří vytvořili takový pilotní projekt o daňových unicích nadnárodních společností a eh, mm, tam hm, jsou 100 milionů, jsou uniky téměř v Zimbabwe jenom. Takže tento nástroj by se měl týkat odpovědnosti. Odpovědnost komise za to, že bude využívat E, e, tyto nástroje, které má k dispozici v rámci politického dialogu a identifikace potřeb, že bude to používat řádně, ale bude to i odpovědnost těchto zemí, protože rozpočtová e, pomoc, podpora, to přece znamená, že sice ano, ta Mm, podpora je taková flexibilní, i když se musí respektovat určité podmínky, takže ty státy musí sami mít ten eh, nezbytné nástroje a nést odpovědnost. I odpovědnost musí nést mezinárodní společenství z tohoto pohledu. Jak pokud jde o daně, zdanění fyzických osob, podniků, nadnárodních společností, tak tady nás čeká ještě hodně práce. Sice výsledky již byly, eh, určité výsledky již byly dosaženy, ale mm, z tohoto pohledu eh, nemůžeme říci, že rozpočtová podpora eh, jsou peníze vyhozené oknem jen tak, to ne, ale komise připomíná, že tady musí být stanoveny jasné podmínky pro tuto pomoc, ale zdůrazňujeme to, že je třeba plně využívat veškeré nástroje rozpočtové podpory, tak aby právě tato dimenze odpovědnosti byla plněna co možná nejefektivnějším způsobem. Děkuji. Děkuji, paní Lemark. A konečně pan zpravodaj. Vy jste gentleman, děkuji vám. A já teď předám předsednictví zpět paní Gresle eh, k její vlastní zprávě. Děkuji. Já bych chtěla uh, zde přivítat pana Kotonyho. To je bod, který jsme chtěli dát na pořad jednání již dlouho. Eh, jedná se o to, jaké investice činíme, s jakými výsledky a máte hned slovo. Děkujeme, že jste mezi nás přišel. paní Kresle, vážení poslanci výboru, vážení kolegové z komise. Jsem velice rád, že zde dnes mohu být a děkuji za to, že eh, se společně s námi zamyslíte na tom, jak vypadá implementace politik v Evropě a jaké velké příležitosti a výzvy před námi stojí. Já bych rád uvedl některé číselné údaje, pomocí prezentace, co již děláme pro Evropu. A když hovořím o Evropě, tak uh, hovořím o eh, pomoci malých a, malým a středním podnikům, inovativním mladým podnikům, které rostou, před kterými stojí internacionalizace. Evropský investiční fond a nebudu uh, hovořit o Evropské investiční bance, což je naše mateřská banka, která drží asi 60 našich akcí. To není eh, banka, my jsme manažerem fondu, to znamená, že spravujeme peníze jiných lidí. V tomto konkrétním případě asi 13,5 miliard eh, za Evropskou investiční banku a asi 9 miliard euro jménem komise v rámci různých eh, programů, jak, vidí, jak zde vidíte. A pak také eh, spravujeme peníze eh, členských států, buď v rámci strukturálních fondů nebo veřejných fondů. Takže celkem je to více než 30 miliard peněz na politiky, které se budou využívat v celé Evropě v rámci asi stovky mandátů. Jak může malý podnik jako EIF eh, spravovat takovou obrovskou částku? Pouze pomocí podnikatelského modelu, který je nepřímý. To znamená, že eh, nefinancujeme přímo malé a střední podniky, ale nepřímo buď přes banky, anebo přes investiční eh, fondy růstové, fondy leasingové společnosti, ale také stále více přes Eh, mikrofinancování a nevládní organizace. Takže to se využívá jako katalyzátor, aby se peníze dostaly do regionů a aby bylo možné provádět politiky, o které nám běží. Vzhledem k tomu, že toto je výbor pro kontrolu rozpočtu, tady jsem uvedl některá vyjádření, eh, která se eh, vyskytla v auditní zprávě Evropského účetního dvora číslo 19 a podíváme se na to v perspektivě, zvláště se podívejme na to, jak pro audity je důležité načasování. Všichni víme, že audity jsou důležité, protože je třeba zjistit, jestli došlo k nedostatečnému výkonu, jestli systém má nějaké úniky a zároveň je důležité eh, moci vypracovat jasná politická doporučení pro budoucnost. Ale časování je důležité. Když se podíváme na tuto zprávu číslo 19, kde máme e, tedy výsledky jako e, nízká absorpce, e, pomalá absorpce a, a jiné nešvary. A toto je zpráva, která vlastně eh, zpracovává výsledky z roku 2014 a vyšla v roce 2016. Podívejme se, k čemu vlastně ve finále došlo. A to máme ilustrováno zde. Jde o 11 eh, programů, šlo o 1,1 miliard euro. Mobilizme, mobilizovali jsme 240 soukromých investorů. Mnohé z nich jsme předtím ne, neznali, ale vstoupili do těch programů. Zmobili jsme 64 eh, finančních prostředníků. Mnozí z nich jsou nováčci v EIF. Umožnili jsme třikrát vlastně navýšit příspěvky a dosáhli jsme absorpce uznatelných výdajů 98 a co zde ještě nestojí a co je pro nás ale stejně důležité vzhledem k vysoké fragmentárnosti evropských finančních trhů, eh, vzhledem k tomu, jak jsou podvyvinuté finanční trhy, zvláště s ohledem na rizikový kapitál. Eh, přispěli jsme také k zavedení finančních ekosystémů v důsledku eh, těchto našich kroků. Paní Gresle a její tým nás požádali, abychom eh, vám poskytli důkazy, co se týče odpovědnosti, co se týče kontrolních mechanismů, výkaznictví a konzistentnosti a návaznosti na další programy. Tento cyklus zde ilustruje provádění programu Jeremy a vyplývá z něj, že toto je proces, který používáme pro všechny naše programy. Takže my nevymýšlíme nový proces pro každý program, my ty programy postupně zdokonalujeme. Podíváme-li se na provádění strukturálních fondů v rámci Jeremyho v roce 2006 až 2008, eh, šlo hlavně o vzdělávání řídících orgánů ve využívání finančních eh, nástrojů na podporu malých a středních podniků. Toto trvalo několik let my jsme nabídli investiční strategie, provedli jsme analýzu trhu, abychom identifikovali mezery na trhu v různých státech, předtím, než jsme začali podepisovat různé dohody. Takže to byla obrovská práce, protože ve finále jsme nevypracovali žádný nějaký, nebo neměli jsme k dispozici žádný vzor, podle kterého bychom postupovali, museli jsme to všechno vymyslet sami. Šlo především o implementaci. Když se podíváme na další stránku, tady vidíte, jak si vybíráme finanční prostředníky. Je to všechno na základě výzvy k vyjádření zájmu, abychom pro malé a střední podniky dosáhli, dosáhli nejlepší výsledky. Je to pevně nastavený proces, který nám umožňuje vybírat takové prostředníky, kteří dokáží eh, pomoci malým a středním podnikům nejvíce. Co to znamená? Skutečně poskytnout přístup k finančním prostředkům pro ty podniky, které přístup nemají. Umožnit financování za dobrých podmínek, nízkých úrokových sazeb a co je také důležité nízkých eh, úrovní zajištění. A zároveň se klade důraz na investiční strategii. Takže ku příkladu v případě Jeremyho jsme eh, zveřejnili 38 výzev, eh, zhodnotili jsme 257 žádostí a vybrali jsme 64 finančních prostředníků, kteří podle nás prezentovali nejlepší plány k provádění těchto politik. Na tomto cyklu zde v modré ilustrujeme nejrůznější audity, které byly provedeny a které ještě budou prováděny. A zde na tomto dalším slajdu zde vidíte, jak to vypadalo během historie programu Jeremio od roku 2010 do roku 2017. Tady máme 11 programů strukturálních fondů, eh, proběhlo 150 různých auditů ze strany účetního dvora, co se týče platebních eh, orgánů, řídících orgánů ze strany komise a tak dále. A pro nás eh, takovým velkým poučením je to, že eh, je tento proces stále efektivnější. Vycházíme ze, z toho, že auditoři na sebe vzájemně spoléhají. Pakliže máme auditní zprávu, kterou bereme jako základ pro ostatní auditory, pro jejich práci. My jsme si totiž povšimli, že mnohé ty audity měly vlastně různý rozsah a postupovaly ale různými prostředky. A ve finále zjištění a to poučení z těchto auditních zpráv bylo bohužel velice omezené, takže vlastně těch zjištění bylo málo, jenom několik doporučení, ale nebyli jsme vlastně skutečně společně s těmi auditory schopni ten systém jako takový zlepšovat. My jsme se o to snažili sami, ale ten, ty audity eh, vlastně nám moc nepomáhaly. A to je tedy příležitost do budoucnosti, které bychom se měli ujmout. Co se týče kontrolních mechanismů, které jsme používali v EIF a později ještě budu hovořit o těch šesti pilířích. Co je důležité? Kdykoliv se nějak zapojíme, máme externí data, interní databáze, nejrůznější zprávy o trhu. To všechno nám umožňuje hodnotit trh jako takový. Eh, probíhá permanentní interakce mezi různými službami EIF, výměna názorů a samozřejmě je tady také vztah s finančními prostředníky a mandatory. To jsou ty tři modré elipsy, eh, které eh, vlastně ilustrují eh, tu neustálou výměnu informací. Co se týče investic samotných, protože máme, jak jsem řekl, nepřímý model, investiční rozhodnutí činí banky a fondy na základě jasné investiční strategie, neboli do toho investičního rozhodnutí my nezasahujeme, ale musí vycházet ze strategie a musí mít ten dopad, který vyžadujeme, to je tam automaticky začleněno. A pakliže jsou, je toto automaticky začleněno, my máme nejprve tedy hodnocení eh, tedy eh, přijatelnosti, uznatelnosti, ale pak je tady celá řada dalších kontrol, vach, protivah, abychom zjistili, jestli ten plán odpovídá politice, jestli eh, je uznatelný, jestli jsou splněna veškerá splněny veškeré podmínky. Často v takovém případě jsme nuceni vyloučit úvěry z nějakého důvodu Eh, nevyhovují, buď to ten malý, malý podnik je příliš velký, nebo eh, nespadá do toho odpovídajícího odvětví a tak dále. Takže to se stane, když eh, komunikujeme s nejrůznějšími finančními prostředníky a nebo podniky. Jak vypadají tedy ty dopady a jaké výhody z toho plynou pro malé a střední podniky, co se týče finančních nástrojů? My jsme často slýchali takové stížnosti, že granty jsou lepší, protože vlastně je možná hned tu společnost jak si zkontrolovat eh, v terénu, čas, snadno se sledují a tak dále. Myslím, že eh, velkou výhodou finančních nástrojů oproti grantům je to, že když se ten produkt správně nastaví, tak je možné dosáhnout, aby finanční Eh, prostředník eh, dělal to práci, kterou vlastně byste dělali vy. On sdílí riziko a tím, že sdílí riziko, tak tam vstupuje logika, která pro nás funguje velice dobře. To znamená, že při financování podniku ten podnik nemusí mít tak velké zajištění a dostane lepší přístup k financování, levnější přístup k financování a nebo, jak také často výdáme tyto podniky, mladé podniky, získají přístup k financím, které by bez eh, vlastně podpory Evropy nezískaly. To je tedy model, který my eh, nastavujeme pomocí veřejných finančních prostředků, který nám umožňuje získat soukromé investory, kteří jsou ochotni na sebe vzít vyšší riziko. Co se týče Jeremy, my máme také cíl eh, na vytvářet ekosystémy. Uvedu několik příkladů. V Pobaltí jsme pomocí eh, eh, Jeremyho financovali lotyšské a litevské společnosti a po úspěšném provedení jsme vlastně umožnili financování i nových eh, projektů, fond fondů finančního kapit, vlastně vlastního kapitálu který zase může podpořit další malé podniky v dalším cyklu. A podobně v Bulharsku, ku příkladu, se nám podařilo vytvářet různé finanční nástroje. Měli jsme tam 350 milionů strukturálních fondů k dispozici a dostali jsme více než 200 milionů free flow, eh, který jsme nafinancovali do různých bulharských podniků. Takže po pouhých deseti let provádění tohoto financování jménem komise vidíme, že vzniká revolvingový mechanismus, který funguje, ty peníze se vracejí a znovu, znovu se investují, i když na sebe e, přitom e, ti soukromí investoři berou poměrně vysoká rizika. A máme podobná eh, čísla, ještě lepší z různých francouzských regionů. Tam jsme dosahli velice úspěšné implementace v rámci Jeremyho v druhém kole. Otázkou je kombinace zdrojů. Jako Evropský investiční fond, který uh, spravuje různé fondy, EFSI, uh, eh, hlavní otázkou je, jak mobilizovat nejrůz, tyto nejrůznější fondy uh, nějak koherentně. Bohužel E, zatím to nařízení neumožňuje. I když jsme nalezli některé prostředky, jak toho dosáhnout, tak e, my vás máme prozbu e, na vás jako legislativce, tvůrce politik, aby bylo možné pojmout ty programy šířeji. Prvním takovým příkladem je Omnibus. Uvidíme, jestli se to lépe podaří po MFF 2020. Tento model té EST fond, to je estonský fond, tady jsme kombinovali strukturální fondy z Estonska společně s EFSI, což je příspěvek EIB k EFSI a to je celkem jednoduchý systém, eh, náročnější je to, co jsme ale eh, vyzkoušeli ve Francii. V tom konkrétním případě jsme poskytli regionální financování EIB spravuje EFSI, II 2TV, infrastrukturní e, e, okno a financuje tento projekt. Takže EIB vlastně na sebe bere riziko z různých finančních nástrojů a kdyby tyto nástroje nefungovaly, tak by banka přišla o tento úvěr tomu regionu nebo respektive by ty peníze byly částečně eh, pokryty zárukou z EFSI. To je inovativní struktura, protože my eh, tak eh, zajistíme nižší financo- využívání strukturálních fondů ze strany regionu a pomocí eh, politiky soudržnosti regionu, tomuto francouzskému regionu, umožňujeme toho dosáhnout více. Takže to je velice silný model. Eh, jak jsem řekl, ten právní základ momentálně není dostatečně stabilní, abychom takovýchto struktur eh, použili více a plošněji ale komise se snaží jít tímto směrem a byl by to skutečně silný nástroj, zvláště když by jej prováděl EIF, který má na starosti provádění různých finančních nástrojů pomocí různých DG. A teď zase, co se týče kombinace toho, co se stan, snažíme dosáhnout, eh, <clears throat> kombinujeme Easy, tady jde o Madrid. Fungovalo to dobře, ale potíže eh, spočívaly v tom, že EASY a SSF mají různé, odlišné eh, tedy systémy výkaznictví, eh, liší se tam pravidla pro státní podporu, protože jeden ten program je centrální, druhý regionální, takže je tam celá řada potíží, takže my ve finále to všechno musíme kombinovat, protože ESF e, vlastně je zpráván určitým způsobem, EASY jiným způsobem a to sebou nese obrovské náklady a ty by se daly ušetřit a také by se celá práce urychlila, kdybychom měli harmonizovanější regulační rámec. A co se týče odvětví, toto byly e, sociální fondy, ale to tež děláme pro zemědělství. Tady je to ještě obtížnější, protože to nařízení, nařízení je ještě méně vhodné pro finanční nástroje. I přesto jsme e, odstartovali pilotní program v Itálii i ve Francii, kde propojujeme zemědělské fondy mezi různými regiony a kombinujeme to s vlastními zdroji. Získáváme i nějaké zdroje z vnitrostátních bank. Potvrzuji, že to bude fungovat, funguje to, ale kdybychom měli lepší eh, právní úpravu pro kombinaci těchto programů, tak by ta práce byla eh, jednodušší, rychlejší eh, k realizaci jak pro banky, tak pro farmáře. Co se týče updateu EFSI, což je vlastně naše část plnění Junkrova plánu, to je vpravo, my máme na starosti 5 eh, miliard plus ještě eh, dalších 5 eh, miliard, celkový tedy dopad bude 75 miliard a to je navýšeno na 82,5 miliard euro. Mohu vám potvrdit, že to provádění běží velice dobře. Vlastně jsme doslova zasáhli všechny členské státy, co se týče páky patnáctinásobná a dosáhli jsme tedy páky 16 a co se týče závazků, tady se blížíme k, celka, k téměř 100% absorpci veškerých těchto finančních prostředků. Proto se domníváme, že je velice důležité, aby EFSI eh, byl schválen co nejrychleji. Já jsem právě slyšel, že by mohlo dojít k dalšímu spoždění, eh, což by pro nás znamenalo ten eh, program zastavit a to by eh, byla škoda, to by trh nechtěl. Trh si přeje trvalý, trvalou podporu přes tyto programy. EFSI už je trhem dobře pochopený, dobře vlastně strávený a je tedy velice důležité získat schválení EFSI co nejrychleji aby bylo možné i nadále podporovat eh, eh, evropské malé a střední podniky. Eh, toto říkám, protože velice často je se Řecko dostává do médií a i nedávno jsme začali využívat řecké strukturální fondy na základě určitého mandátu. Byli jsme požádáni, abychom vypracovali nebo vytvořili kapitálové trhy pro Eh, Řecko, mají problémové úvěry, tam je eh, velice málo alternativního financování k dispozici a my pomocí 260 milionů vytváříme eh, takový fond fondů vlastního kapitálu, který by měl být k dispozici pro financování řeckých podniků na základě zkušeností z, z předchozího programového období a na základě zpětné vazby trhu. Ta je opravdu optimistická. Máme tady určitá eh, doporučení, eh, že co se týče dalšího nařízení by bylo možné eh, podepsat další užitečné kontrakty. To by bylo pro řecké podniky opravdu důležité a prospěšné. Možná, že bych to měl říkat jinému výboru. Co se týče kontroly, protože to je váš hlavní cíl, jak jsem řekl, my musíme eh, splňovat nároky různých nařízení, ale všichni se řídíme jednou zásadou. My jsme byli certifikováni v rámci hodnocení šesti pilířů. Co to znamená? Není to pouze hodnocení eh, finančních aspektů, i to je důležité, takže se hodnotí eh, účetní systém a audituje, ale i auditní systém ohledně toho všeho. Musí vyhovovat eh, nárokům a normám. Takže eh, náš interní auditní systém je, je permanentně kontrolován, aby vyhovoval hodnocení šesti pilířů. Pak tady máme eh, interní kontroly, což je něco jiného než systém auditu. Jedná se o to, jak se zvládají určité specifické kroky v rámci celého procesu. A důležité je to období po publikaci, protože využíváme veřejné fondy, neboli je důležité správně komunikovat ty výsledky. Takže to se zajišťuje. Co se týče čtvrtého pilíře, ten je zvláště důležitý, jakým způsobem nakupujeme služby a i získáváme finanční prostředníky, takže to je opravdu všeobsáhlý vše zahrnující systém, který je pravidelně auditován našimi externími auditory, kteří sledují všechny procesy a zajišťují, eh, že tyto procesy jsou v pořádky, že nedochází ke zneužívání veřejných finančních prostředků a že se využívají za účelem, za kterým nám byly svěřeny, za jasného a transparentního mandátu. A to je důležité i pro vás, abyste věřili, že tedy stojí za to, abychom i nadále mohli zpravovat veřejné fondy. My bychom rádi šli ještě o krok dál a získat, my bychom rádi získali eh, tedy ten eh, model eh, ISAE 3402. Ten proces teď probíhá. Doufáme, že do roku se nám podaří získat tuto certifikaci, která by vlastně poskytla ještě další ujištění, co se týče obchodních procesů, které využíváme interně a i externě vůči finančním prostředníkům. Tady je, jak by to fungovalo, ale jak jsem řekl, ta práce probíhá a doufám, že ten certifikát získáme brzy. Vidíte, eh, tady je znovu tento slide, vidíte, že to vlastně opakujeme. My nevytváříme nové procesy pro různé mandáty, my naopak ty procesy dolaďujeme, zlepšujeme, zdokonalujeme během naší práce. Takže nejde o to eh, vždy vynalézat něco, něco nového, používáme stále stejné procesy, zajišťujeme tak eh, návaznost, aby také nám nic neuniklo. To je pro nás důležité. Co se týče výhledu eh, víceletého finančního plánu, já už jsem hovořil o omnibusu. Omnibus pro nás, co se týče finančních nástrojů, je velice důležitý Eh, jde o zlepšení nařízení, které je dobré, ale mohlo by být ještě lepší. My úzce spolupracujeme s komisí a vidíme, že některá naše doporučení skutečně se dostala do omnibusu. Rádi bychom ještě dosáhli většího, větší podpory zemědělské politiky v rámci omnibusu a tady je několik našich doporučení. Zase jde o kombinaci strukturálních fondů a EFSI, to je velice důležité a je to také uvedeno v Omnibusu. Co se týče MFF 2020, my se domníváme, že komise a parlament by mohly být ještě ambicioznější v ohledu k finančním nástrojům. Eh, pravidla je třeba harmonizovat tak, aby došlo ke skutečné harmonizaci těch nejrůznějších nástrojů, protože už jsem to řekl a zopakuji to, protože to často slýchám, že EFSI nařeďuje politiku soudržnosti pro regiony v členských státech, ale co se týče EIF, to vůbec neplatí, není to absolutně pravda. Naopak, tam, kde kombinujeme strukturální fondy s EFSI, tak e, vlastně se klade posílený důraz na politiku soudržnosti, mohu to prokázat na řadě důkazů, kde tato kombinace dobře zafungovala. Takže jedna sada nástrojů pro všechny nástroje by byla opravdu velice důležitá a možná by bylo e, dobré vytvořit nějaký vlajkový projekt, kde by veškeré ty nástroje, jak decentralizované, tak centralizované, se použily společně a ukázalo by se, eh, o co větší dopad mohou mít na ty projekty. My se domníváme, že využívat finanční nástroje k podpoře eh, malých a středních eh, podniků, mladých podniků, nových myšlenek, malých podniků k tomu, aby mohly růst a internacionalizovat se, eh, k tomu finanční nástroje mohou dobře posloužit a kombinace různých mandátů se domníváme je velice důležitá pro budoucnost. Ano, granty budou vždy existovat, možná i pro podporu malých a středních podniků, zvláště v jejich počátcích, možná, ale my jsme přesvědčeni a z naší zkušenosti vyplývá, že eh, je možné pomocí různých mandátů využít vyššího rizika a lépe a více tak podpořit malé a střední podniky v Evropě. Děkuji. We thank you. We have to continue. Děkujeme. Eh, budeme muset pokračovat v angličtině, protože tlumočení skončí. Eh, chci vám poděkovat, bylo to velmi zajímavé. Tlumočení končí, mluváme se